základním rámcem celkového našeho rozhodování. děkuji. děkuji pane komisaři rozprava je uzavřena. další bod na pořadu dnešního jednání je zpráva pana Marka Tarabely, která se týká rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2009. Nejprve dávám slovo panu zpravodajovi, panu Tarabelovi. Pane Tarabelo, máte čtyři minuty. Paní předsedající, mne kolegové, nejdříve bych chtěl pogratulovat komisi za tuto skvělou zprávu. Je to zpráva o rovnosti žen a mužů, schvaluje v ní každoročně a je to pro mě velice důležitá věc. Je to první zpráva, kterou předkládáme výboru pro práva žen, kterého jsem členem. Je to právě důležité v tomto roce sociální, hospodářské a finanční krize, ve kterém se nacházíme a proto jsem se zaměřím ve své zprávě právě dát dopad krize na ženy na začátku krize um, měly více trpěli krizí muži, protože docházelo k propouštění spíše v industriální oblasti, ale v dnešní době je to tak, že krize postihuje i ženy, což souvisí s tím, že ženy také často pracují na částečný úvazek. Já bych chtěl poprosit komisi, aby nám uh, poskytla eh, důvěryhodné statistiky, které se týkají tohoto tématu a také statistiky, které se týkají eh, rovného postavení žen a mužů na pracovním trhu. A ještě jedna věc, boj proti násilímu páchanému na ženách. Více než 20 žen v Evropě během svého života zažijí násilí, které na nich pácháno, ale velké procento žen je také obětí sexuálního násilí. Je tedy důležité, aby muži bojovali proti násilí páchaném na ženách. A právě španělské předsednictví se na toto chce zaměřit, chce založit speciální observatoř, která by se zabývala tematikou eh, sexuálního násilí. A také je důležité zavést odpovědající ochranu obětí. A také bych rád chtěl, aby existoval Evropský rok proti násilnímu páchanému na ženách. Aby se zaměřila pozornost veřejnosti na tuto problematiku. V dnešní době pracuje 59 žen. Takže jsme se již přiblížili k tomu cíli Lisabonské strategie 60 žen. Ovšem, druhou otázkou jsou platy odměňování žen, které zatím není dostatečné. A proto je důležité, aby členské státy implementovaly odpovědající směrnice. A také se postarali o to, aby bylo dostatečně žen i ve vůdčích pozicích. Stále máme nedostatek žen právě tedy v těch nejvyšších pozicích ve společnosti. Někdy dochází k takovým absurdním věcem, že dokonce jedna žena přišla o zaměstnání, protože si podnikatel nepřál, aby žena pracovala jako řidička autobusu. I toto vše je třeba vykořenit. A další věc, ženy by měly mít kontrolu nad svými reproduktivními právy. Takže zde je důležité, aby ženy měly právo na legální přerušení těhotenství, které samozřejmě v některých členských zemích existuje, v některých ale ne. Důležité tedy je právo žen na antikoncepci a na přerušení těhotenství. A pak je zde ta dovolená pro muže, která je také velice důležitá. Je důležité, aby muži mohli eh, být přítomní okamžikům, kdy malé, mají malé dítě a mohli s ním navázat odpovídající kontakt. Takže to je také velice důležitá věc. Ještě na závěr musím říct, že tato zpráva byla přijata ve výboru pro práva žen velice dobře, byla dobře odhlasována, byla přijata velkou většinou a proto bych chtěl poprosit všechny kolegy, aby ve středu při hlasování tuto zprávu ještě podpořili a jinak se těším na naší rozpravu. Děkuji. Děkuji, pane Tarabelo. Nyní pan komisar Špidla, prosím. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. La commission actuelle... Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Komise vítá zprávu a návrh usnesení o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2009. Rád bych poděkoval zpravodaji panu Tarabelovi za podporu, kterou parlament vyjádřil přístupu a zároveň opatřením ze strany Evropské komise týkající se prosazování rovnosti žen a mužů. Rovnost žen a mužů je klíčovou hodnotou Evropské unie a zároveň nezbytnou podmínkou pro uskutečňování cílů v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v Evropské unii. Na tomto základě staví Evropská unie politiku ve prospěch rovnosti žen a mužů. Přestože pokrok, kterého jsme v této oblasti dosáhli, je očividný, zůstává před námi ještě mnoho úkolů. Komise sdílí stanovisko zpravodaje, že je nutné vyvíjet další úsilí v této oblasti. Rovnost žen a mužů byla během mého mandátu jádrem mé činnosti. V posledních pěti letech nabyl závazek komise v této oblasti konkrétní podoby v plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů. V rámci provádění tohoto plánu přišla Evropská komise s řadou významných iniciativ. Jako příklad bych si dovolil uvést tři z těchto významných iniciativ. Komise předložila návrhy konkrétních opatření zaměřených na boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly, které dosahují 17 jsou prostě nepřijatelné. V roce 2010 vypracuje Evropská komise zprávu o účinnosti evropských právních předpisů a nastíní možnosti boje proti rozdílům v odměňování. Komise bere na vědomí podnětné myšlenky, které obsahuje usnesení Evropského parlamentu. Rovněž bych rád připomenul to, že v březnu 2009 komise zahájila informační kampaň s cílem zapojit do boje proti rozdílům v odměňování aby se do tohoto boje zapojily všechny zúčastněné strany. Vzhledem k jejímu úspěchu bude tato kampaň pokračovat i v roce 2010. Během svého mandátu jsem se soustředil také na prosazování většího zastoupení žen v hospodářském a politickém životě. V souvislosti s tím jsem v červnu 2008 zavedl Evropskou síť pro ženy v rozhodovacích pozicích bylo dosaženo určitého pokroku. Například v Evropském parlamentu je v současné době nejvyšší zastoupení žen v jeho historii, a to 35 Naše úsilí však zdaleka není u konce, zejména na vnitrostátní úrovni, kde v národních parlamentech ženy tvoří pouze 24 a v podnicích, kde ženy tvoří méně než 11 Eh, členů správních rad velkých podniků zastoupených na burze. Třetí významnou iniciativou je zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Jsem velice rád, že navzdory rozjezdu pomalejšímu, než se původně plánovalo, dnes mohu říci, že institut v Bruselu svou činnost zahájil a brzy se a dokonce teda už došlo k jeho přesunu do nového sídla ve Vilniusu. Současná krize má vážné dopady na trh práce, neboť ohrožuje nedávno dosažený pokrok v oblasti zaměstnanosti žen. Vzhledem ke známé skutečnosti, že riziko nenajít zaměstnání je u žen vyšší a že právě ženy jsou na trhu práce více znevýhodněné, je potřeba věnovat Eh, zvláštní pozornost genderovým aspektům. Já souhlasím s Evropským parlamentem, který zdůrazňuje důležitost umožnit rovněž otcům, aby zastávali významnější úlohu v životě rodiny. Z tohoto důvodu jsem požádal útvary svého rezortu, aby zahájili studii o nákladech a přínosech případné iniciativy komise v této oblasti. Zpráva Evropského parlamentu rovněž právem zdůrazňuje význam odstranění násilí páchaného na ženách. Komise bude pracovat na vytvoření ucelené strategie EU v této oblasti. Nechci ukončit svůj projev, aniž bych vystihl kvalitní spolupráci mezi Evropským parlamentem a komisí, která je pro úspěšné prosazování rovnosti žen a mužů klíčová. Rovnost žen a mužů není cíl sám o sobě. Je podmínkou pro uskutečňování cílů růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v Evropské unii. Dámy a pánové, děkuji vám za vaši spolupráci a za pozornost. Grazie, commissario. Adesso la parola... Děkuji, pane komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům ve jménu jednotlivých frakcí. Začínáme frakcí EPP a slovo má paní Lulingová. Děkuji, paní předsedkyně. Výbor pro práva žen tuto zprávu schválil s malou většinou. Rozhodně nelze říct, že to byla velká většina. Ve výboru také nebyli všichni přítomní tehdy. Samozřejmě jsme všichni proti diskriminaci a pro, pro rovnoprávnost. Ale myslím si, že v této oblasti již Máme dobré oblasti a to již od roku 75. Proč máme stále i před správní předpisy diskriminaci? Pravděpodobně proto, že směrnice není implementována dobře a lidé nejsou schopni prosazovat svá práva. Pak dochází k tomu, že se schvalují další a další právní předpisy a k ničemu to nevede, protože předpisů máme dostatek, ale je důležité je uplatňovat. Je důležité, aby je jednotlivé člány členské státy odpovídajícím způsobem implementovaly. Neustále slyšíme v podstatě to takové vágní informace, ženy jsou oběťmi, jsou oběťmi násilí. I tato vágní formulace jsou v textu zprávy. To by samozřejmě bylo možné pozměnit pozměňovacími návrhy, ale co mně se nelíbí, je to, eh, že tam stojí, že je dobře, že ženy jsou činné v ekonomickém životě, že tedy mají práci, že je to něco, co je pro ně přínosné, protože mají svůj vlastní příjem. Protože si myslím, že takto eh, není. tak to rovnítko nemůžeme vidět. Pak je zde požadována charta žen, ale jak by vypadal vztah takovéto evropské charty práv žen vůči umluvě lidských práv? Myslím si, že celá věc, řada věcí, které jsou tady ve zprávě, v podstatě nejsou produktivní. I ta rovnost žen a mužů, toto vše je již ve smlouvách zakotveno. Výbor pro práva žen hovořil ještě o celé eh, řadě dalších aspektů, ale někteří členové výboru jsou velice tvrdohlaví, chtějí do té zprávy dát něco, co by se týkalo reproduktivního, produktivního zdraví a také práva na přerušení těhotenství. Já si myslím, že to není správné. Je důležité, abychom informovali mladá děvčata. Máme přece antikoncepční prostředky. Když já jsem byla mladá, tak jsme tuto možnost ještě neměli. A musíme si také uvědomit, že děvčata v dnešní době dospívají velice, velice brzy. Předložili jsme některé pozměňovací návrhy, tak abychom nemuseli hlasovat proti zprávě pana Tarabely. Děkuji. A nyní za skupinu sociální demokracie Garcia Perez, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Tarabelovi za za zprávu, za práci, kterou odvedl na této zprávě. Také děkuji všem kolegům, kteří na této zprávě spolupracovali. Asi před rokem jsme hovořili o velice podobné zprávě, jakou máme dnes před námi na stole. Bohužel musíme stále e, jednat o těch stejných věcech, protože se nám nepodařilo dosáhnout pokroku. Hovoříme o násilí na ženách, které existuje nejenom v Evropě, ale po celém světě. Také hovoříme o rozdílech v odměňování, to se nám také nepodařilo odstranit. Dále zde hovoříme o právech na sexuální a reprodukční zdraví, o sladění pracovního a rodinného života, o tom, že by ženy měly být na stejné pozici na trhu práce. Také hovoříme o různých zranitelných skupinách, jako jsou třeba ženy se, se zdravotním postižením nebo ženy, které žijí na venkově. To jsou věci, o kterých hovoříme stále dokolo každý rok a e, nedaří se nám dosáhnout pokroku. Pouze tři státy z 27 mají, eh, za, mají více než 40 žen v parlamentu. A to si myslím, že to je oblast, ve které musíme ještě pokročit. Musíme eh, bojovat za to, aby došlo k rovnému postavení žen a mužů. Za španělského předsednictví to bude jednou z priorit. Budeme, bude, prioritou bude rovnost mužů a žen. My sami o to budeme bojovat, týká se to i budoucích generací. Už se nám podařilo eh, mnoho, mnohého dosáhnout. Ale stále ještě musíme eh, bojovat za to, aby ženy měly stejné příležitosti v Evropě jako muže. Děkuji skupině. Děkuji a nyní paní Intervelca Alde, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla poblahopřát panu zpravodajovi. A pak zmíním několik aspektů, kde ovšem nejsem jeho mínění. Například tam, kdy se hovoří o dopad hospodářské krize na ženu. Myslím si, že je důležité, abychom co nejdříve ozdravili naše veřejné finance a to co nejrychleji. To bude pomocí pro ženy a ne pokud bychom se vydali cestou dalšího zadlužování. A zpráva obsahuje také některé formulace, které spíš mají symbolický charakter. Jedná se tam o tu observatoř a podobné záležitosti. Důležité je, abychom se nyní soustředili na konkrétní opatření. Ale s řadou věcí jsem velice spokojená a dík to díky pozměňovacímu návrhu ALDE. Týká se to těch domácností s jedním členem. Chtěla bych poprosit komisi, aby provedla studii na tomto téma. Máme totiž evropskou rodinnou politiku, ale v podstatě nikdo neví, že jedna ze tří domácností v Evropě je domácnost s jedním členem. A tito lidé jsou daňově diskriminováni, jsou diskriminováni i z aspektu sociálního zabezpečení a bytové výstavby. A další věc, to říkám paní Lulingové, já jsem velice ráda, že tam máme tu sexuální a reproduktivní zdraví, protože k tomu právě náleží i přístup eh, k legálnímu a bezpečnému přerušení těhotenství. To je důležitá věc. V mé zemi, v Lucembursku, je to možná jinak, ale právě v mé zemi je toto ně, něco, co je neustále blokováno křesťanskými demokraty. Pokud budeme spolupracovat a poskytneme mladým ženám lepší informaci, tak je to samozřejmě důležitá věc a to já podpořím, ale na druhou stranu bychom neměli ženy hnát do nelegálního a nebezpečného přerušování těhotenství. A ještě další věc. Chci říct, že vítám iniciativu španělského předsednictví, které z, tohoto, z této oblasti udělalo jednou ze svých důležitých priorit. Mno, mnozí si totiž vůbec neuvědomují, že existuje tolik násilí páchaného na ženách. Děkuji a nyní za frakci zelených má slovo pan Cornelisem. Promiňte, paní. Děkuji, paní předsedající. Máme zde eh, tedy relativně nový Evropský parlament, relativně nové poslance a také nás čeká nová komise. Zde se poprvé bude hlasovat o akci Eh, kterou chce výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. To jedná se o akce, které se mají uskutečnit v budoucnu. Zelení jsou eh, eh, rádi, že tato zpráva je velice ambiciozní a přináší mnoho plánů, které my sami chceme prosadit. Chtěli bychom, aby došlo k legislativní iniciativě, která se bude týkat většího rozdělení péče o děti mezi muže a ženu. Týká se to otcovské dovolené. Chtěli bychom také, aby byly ženy více zastoupeny v rozhodovacích pozicích, a to například prostřednictvím kvót. Zelené, zelení jsou také rádi, že se klade pozornost, která se týká dopadu ekonomické krize na ženy, protože nezaměstnanost žen je problémem a pokud dojde ke snížení výdajů na veřejné výdaje, tak to bude mít velký dopad na ženy. Doufáme, že Evropský parlament ukáže připravenost a ochotu bojovat proti diskriminaci žen a že přinese konkrétní opatření, která přinesou výsledky, které přinesou rovnost mužů a žen. Já budu hlasovat pro tuto zprávu a doufáme, že komise se tedy bude chovat podle ní a přistoupí k akci. Děkuji. Děkuji. Nyní za skupinu ECR. Paní Simansky, jedna minuta. Pan Simansky. Děkuji za slovo. Co se týče této konkrétní zprávy, tak tato zpráva vede e, k popularizaci umělého přerušení těhotenství a také porušuje práva některých členských států, aby si tyto oblasti nebo aby si některé oblasti práva upravili sami. Myslím, že eh, to může vést docela eh, k různým scénářům, protože musíme respektovat práva nenarozených dětí. Je nutné, pokud chceme být odpovědnými zákonodárci, abychom se snažili o snížení počtů eh, potratů protože chceme prosazovat humanismus, eh, humanistické myšlenky a tím pádem se musíme ještě zamyslet nad otázkou měli přerušení těhotenství, než budeme hlasovat o tomto dokumentu. Děkuji. A nyní za skupinu GUE NGL paní Figurejdo minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně reality ukazuje a Eurostat to potvrzuje, že hospodářská a sociální krize dopadá zejména na ženy. Oni mají špatně placená pracovní místa, oni jsou propojištěny jakožto první. Stále máme velké rozdíly mezi odměňováním v odměňování žen a mužů. Na evropské úrovni je to asi 17 Ženy teda, tedy mají mnohem menší platy a to potom vede k tomu, že dostávají také mnohem nižší důchody. A je velice obtížné nabízet takovýmto osobám dobré služby. Často to vede k tomu, že již mladé dívky a ženy často jsou jaksi dotlačeni do prostituce. Chtěla bych právě tato problematika je, na tuto problematiku je poukázáno v této zprávě. Je tedy důležité zohlednit sociální situaci žen právě pokud budeme plánovat nové evropské kroky. V rámci každé strategie společenství je důležité zohlednit aspekt rovnosti žen a mužů, tak abychom dosáhli dobrého sociálního pokroku a dobrého zapojení žen do pracovního i osobního života. Potřebujeme zavést otcovskou dovolenou, která také napomůže ochraně práv žen. A musíme neustále zlepšovat život žen, na tomto poli je důležitá sexuální a reproduktivní zdraví a samozřejmě i přerušení těhotenství. Děkuji a nyní pan Button za frakci FD. Děkuji za slovo. Existuje zde určitá ideologie, zejména zde v Evropském parlamentu, která hovoří o nerovnosti žen a mužů. Hovoří se o tom, že ženy mají nižší postavení než muži. Hovoří se, že například eh, co se týče dědič, dědického práva, eh, zde jsou však jiné, jiná pravidla. Je zde například nutné, abyste byli větší počet svědků, ale co se týče ehm, co se týče dědického řízení, zde jsou zde rozdíly. Také jsou rozdíly mezi muslimy a nemuslimy. Asi víte, že tedy hovořím o právu šaria. Někteří muslimové eh, se domnívají, že pokud spáchají sebevražedný útok, tak potom budou v ráji odměněni eh, zástupem panen. Ale myslím si, že eh, měli bychom tedy bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví. Britský, britská vláda již v některých oblastech dovolila používat právo šaria. A e, používá se například, co se týče různých daňových úlev. Evropa se tím trochu vrací do minulosti. Pokud chceme rovnost mužů a žen, tak je nutné, aby žádný členský stát neuznával e, právo šaria v, žádném, v žádné oblasti. Velice děkuji. A nyní za nezařazené pan Vertman jedna minuta. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Na pracovní trh vstupuje čím dál tím více žen. Přesto neznamená e, skutečnost, že máme čím dál tím více pracovních míst, to, že by ty pracovní místa byla kvalitní, tak tomu není. Právě ženy zastávají práci, která je velice ohrožena dopady krize velké procento absolventky univerzit jsou ženy, ale přesto ženy nemají možnost odpovídajícím způsobem využívat svůj potenciál. Proto je důležité mít minimální standardy, minimální celoevropské podmínky pro otcovskou dovolenou, zlepšení nabídek na hlídání z dětí a zlepšení nabídek na pečování o rodinné příslušníky. Tímto způsobem se nám podaří prorazit určité stereotypy a opravdu zohlednit to, co ženy potřebují. Děkuji a nyní mají slovo sečníci sami za sebe. Začínáme paní Bauerovou za dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. aki valószínűleg biztosi minőségbe utoljára. Nebudu tedy děkovat panu Tarabelovi, Ráda bych zdůraznila nasazení pana Tarabely v oblasti boje žen za rovnost jsem nesmírně ráda, že jsem po celou dobu svého funkčního období v Evropském parlamentu věnoval tomuto tématu. Dovolte zúraznit dvě věci. Rozdíl v příjmech mezi muži a ženami podle posledních údajů je tento rozdíl 17 Toto zlepšení v této oblasti bohužel ovšem není jednoznačné, protože číslo z před dvou let dokonce bylo vyšší a uvidíme, jaké budou následky evropské nebo celosvětové hospodářské krize v krátkodobém horizontu asi žádné zlepšení nemůžeme očekávat. Ovšem je nepřijatelné, že tyto rozdíly vidíme nejenom u těch, kteří se zapojí do trhu práce poprvé, ale například i u žen, které se vrací na trh práce po mateřské dovolené, čili z demografického hlediska to opravdu nejpřijatelné. Příslušné EU předpisy zakazují tyto rozdíly. Příslušné právní normy máme k dispozici z předchozích let z roku 1975. Ovšem zdá se, že tato směrnice asi nemá nebo nebyla dostatečně realizována, implementována. Jsem nesmírně ráda, že pan komisář Špidla se zmínil o tom, že v roce 2010 pravděpodobně získáme určitou zprávu o efektivnosti v této oblasti nebo to, co by chtěla komise udělat na tomto poli proto, aby legislativa v této oblasti byla účinnější. A ještě pokud jde o chartu v oblasti práv žen, jde o Myslím si, že je to velice zásadní. Myslím si, že je zásadní, aby všechny normy v této oblasti práv žen byly kvalitní a efektivní, efektivnější než stávající. Grazie, la parola all'onorevole Estrela per un minuto e trenta. Děkuji nyní paní Estrela, jedna minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych začít tím, že eh, poděkuji zpravodaji za vynikající zprávu. Myslím, že návrhy v této zprávě budou schváleny, nebo doufám, že budou schváleny. Letos eh, máme Evropský rok pro boj s chudobou a sociálním vyloučením, ale zjišťujeme, že chudoba čím dál tím více dopadá na ženy. Velká část eh, evropských chudých lidí jsou právě ženy a děti. Během hospodářské krize to jsou ženy, které trpí nejvíce. Velice často jsou, eh, velice často dost obtížně dostávají práci, ale nejdříve mm, dostanou výpověď. Když se podíváme na statistiky, tak v roce 2009 činí rozdíl v odměňování žen více než 17 Chtěla bych ještě zdůraznit eh, tyto ně, několik důležitých věcí a žádám kolegy pro podporu. Myslím, že ten návrh přináší několik novátorských eh, myšlenek. Je zde možnost zřídit eh, chartu ženských práv, ta je velice zapotřebí. Také je zde návrh směrnice mm, pro boj s násilím na ženách a také se dotýká obchodování s ženami. Také se jedná o Eh, otcovskou dovolenou, která by měla být zavedena do právního rámce Evropské unie a už některé členské státy ji mají. Myslím, že bychom měli prosazovat eh, rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a měli bychom podporovat, aby rodiny měly děti. Chci také poděkovat komisaři Špidlovi za jeho práci v oblasti prosazování rovnosti mužů a žen a také mu děkuji za spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji. Děkuji. A nyní paní Parvanová dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, také děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Jsem přesvědčena, že tato zpráva je dobrou reakcí na všechny případy diskriminace, které se týkají žen. Doufám, že to je velký závazek, který má zaručit rovnováhu žen, eh, který má zaručit rovnost žen a mužů v Evropské unii, zejména co se týče tedy členských států Evropské unie. Musíme brát v úvahu určité věci. Velice, jsou to instituce, které rozhodují o tom, jaký budou mít ženy a muži přístup ke zdrojům. Pro mě je důležité, aby ženy byly také v rozhodovacích, eh, v rozhodovacích pozicích v komerční sféře i v politice. Je nutné, aby byly zastoupeny ve správních eh, radách a aby měly všechny, aby měly stejné příležitosti pro kariérní růst jako muži. A zejména se to jedná Eh, období, kdy se ženy vracejí do práce po mateřské dovolené. Potřebujeme určité institucionální mechanismy, které zaručí, aby zde byly kontinuální politiky, které budou řešit tyto nedostatky. Protože se nám podaří bojovat s diskriminací žen pouze prostřednictvím legislativy, strategických opatření a také soudržných reform. Musíme zajistit, rovnost mužů a žen. A týká se to také e, rovnoměrné odměny za práci. Také musí mít ženy stejný přístup ke všem zdrojům. Zde v Evropské, Evropský parlament a Evropská komise musí povzbuzovat členské státy a občanskou společnost k tomu, aby, přijala, aby přijali e, dostatečná opatření. Já jsem přesvědčena, že ženy jsou schopny stát se dobrými, eh, že, že mohou zastávat rozhodovací pozice a že budou působit eh, dobrým způsobem ve správě firm i zemí. Tím pádem je rovnost žen a mužů zároveň také dobrou cestou z ekonomické krize a je to také způsobem, jak bojovat s demografickou krizí. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní paní Bratner jedna minuta. Děkuji. Já chci zdůraznit dvě e, věci v této zprávě, které jsou pro mě velice zajímavé. A doufám, že vy sám to vyřídíte nové komisi, která bude již brzy jmenována. Za prvé, mám tady dva komentáře. Za prvé, jedná se o revizi, po které se volalo už dlouho. Jedná se o e, revizi směrnice, která se týká stejného odměňování za stejnou práci. Je nutné nebo je naprosto e, není možné, aby stále existovala nerovnoměrnost v odměňování. Je nutné, abychom to odstranili. Máme rok 2010. A pane Špidlo, je nutné, abyste byla nová e, právní cesta, nová právní akce. Chceme, aby komise přinesla tuto nový, novou právní akci a doufejme, že k ní dojde v dalším legislativním období. Druhá, druhý můj komentář se týká nároků na e, dovolenou. Pokud chceme hovořit e, o rovnosti mužů a žen, tak je také nutné, abychom zaručili mužům, že mohou trávit čas se svými dětmi. Pokud budou chtít ujmout se této odpovědnosti, tak jim to musíme zajistit. Také musíme dovolit, aby muži a ženy měli možnost vybrat si, jak se chtějí starat o své děti, jak se chtějí starat o své rodiny. Proto je důležité, aby Evropský parlament vyslal signál všem otcům. Chceme však vyslat nejenom signál, chceme otevřít dveře moderní společnosti. A proto čekáme, že komise přinese novou směrnici, která se bude týkat této otázky. Také se těšíme na návrhy španělského předsednictví, které mají bojovat s násilím na ženách v celé Evropě a doufejme, že komise se také ujme iniciativy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní Grilling za ECR minuty. Děkuji. My poslankyně, ženy, jsme zde v, tedy v méně významné pozici. I když my zde máme zajímavou práci, máme rovný plat, máme stejný plat, máme také stejnou možnost ujmout se funkcích, takže to je velice, je to rozdíl proti ženám, které pracují v jiných profesích. Velice dobře jsem si přečetla zprávu pana Tarabely, která se týká dopadu ekonomické krize na ženy. Myslím, že to je to nejdůležitější, když chceme bojovat o rovnost mužů a žen, protože pokud ženy dokážou Eh, kontrolovat svou, eh, svůj ekonomický život, tak také dokážou lépe řídit i ostatní stránky svého života. Myslíme si, že je důležité, aby v těžkých ekonomických časech nebyly ženy pozadu, aby nezůstávaly v, eh, na místech, na pracovních místech, která jsou špatně placena. Těším se na novou politiku, která se bude snažit aby zde eh, bylo více žen v technických pozicích, které dříve eh, nebyly tak časté. Pokud chceme prosuzovat, prosazovat ženy, tak potřebujeme právní nástroje, ale také činy, činy, které jsou, nebo skutky, které jsou silnější než slova. Je nutné mm, rozpoznat eh, silné stránky žen a tím také prosazovat i jejich ekonomickou, jejich ekonomický blahobyt. Děkuji. Nyní paní Svensen půl minuta. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu Tarabelovi a kolegyním a kolegům ve výboru pro práva žen za tuto dobrou zprávu. Chci se zmínit zejména o dvou věcech. Doufám, že plénum uzná význam otcovské dovolené a podpoří ho. Tato dovolená není jenom důležitým signálem, který jasně říká, že dítě je odpovědností obou rodičů ale má v sobě i celou řadu pozitivních aspektů. Studie dokazují, že otcové, kteří prožili otcovskou dovolenou, pocitují i později mnohem větší odpovědnost vůči své vlastní rodině. Takže otcovská dovolená je takovým dobrým základem rodinné politiky. Druhá věc, o které chci hovořit, je to, že je důležité poskytnout ženám konečně možnost rozhodovat o své vlastní sexualitě a o své vlastní reprodukci. To samozřejmě předpokládá, že potřebujeme poskytnout odpovídající podmínky i dětem, které se narodí. Chceme, aby se konečně skoncovalo s tím, že ženy jsou oběťmi nelegálních přerušení těhotenství. Toto musí skončit. A nyní paní kolegyně Messerschmidt na kolega Messerschmidt na dvě minuty. Děkuji. Rovněž já si myslím, že toto téma je velice důležité. Naslouchal jsem celé debatě a ptám se, sám sebe, proč je tomu tak, že většina frakcí je toho mínění, že boj za rovnoprávnost mezi ženy a muži je něco, o co by se měly starat v první linii ženy. Já si myslím, že ne, že je důležité, aby se tohoto tématu konečně chopili také muži. A co se týká stylu této zprávy, tak bych chtěl podotknout, že zpráva se soustředuje zejména na socioekonomické záležitosti. Hovoří se tam o pracovním trhu, o rozdílech v odměňování, o nedostatečném přístupu žen k vedoucím pozicím. Takže zpráva pokrývá zejména tuto oblast. Ale vedle této oblasti existuje například i kulturní oblast, ve které jsou také velké problémy. Toto je tedy zpráva, která se týká rovnosti žen a mužů, ale například se v ní nedočteme nic o vynucených manželstvích, která i nadále existují. Nedozvíme se v ní nic o mrzačení pohlavních orgánů. To jsou věci, ke kterým také stále dochází. Takže si myslím, že i tyto věci by měly být ve zprávě zasaženy. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Morvaj. Děkuji. Chtěla bych navrhnout Evropskému parlamentu nový postup. Měli bychom se zasazovat o to, aby ženy měly k dispozici kvalitní služby. My máme velké mnoho znalostí o situacích, u situaci, která je v oblasti ženy a muži, ale já bych ráda přešla k tématu přerušení těhotenství, protože tak toto je samozřejmě něco, co je pro ženy obzvláště problematické. A my bychom se měli tedy soustředit na prevenci, aby vůbec k přerušení těhotenství docházet nemuselo. Důležitá je prevence a tady musíme mít ženám nápomocní protože většinou se jedná o neplánovaná těhotenství. Proto je důležité informovat dívky o tom, jakým způsobem takovému to těhotenství zabránit. To je důležitější než snaha nějakým způsobem regulovat eh, přerušování těhotenství. Děkuji. A nyní paní Záborská na dvě minuty. Vážená paní předsedající, návrh usnesení pana Tarabely, který jsme připravili v našem výboru, fám je skutečně ambiciozní především pokud je o část 20, o článek 20. Chtěli bychom vytvořit chartu, Evropskou chartu pro práva žen. Podíváme-li se na historii integrace Evropské unie, uvědomíme si to, že římské smlouvy už hovoří o tomto principu zásady rovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu to znamená rovné zacházení mezi ženy a muži. Taková práva máme ve všech členských státech. My v podstatě chceme zjednodušit tuto oblast, chceme mít novou chartu, tak abychom využili lepším způsobem stávající nástroje. Pokud bychom neměli tento článek 20 návrhu usnesení, tak si myslím, že bychom se měli spíše zabývat rovněž i chartou základních práv Evropské unie a abychom využili všechny tyto nástroje, které, nám, které máme k dispozici především v oblasti podpory práv žen. Mám zde několik dotazů. K čemu by nám sloužila taková nová charta? Jaká by byla přidaná hodnota této nové charty? Pravděpodobně žádná. Je chybou si myslet, že tato charta by vyřešila všechny problémy žen. V našich aktivitách se nesmíme zabývat pouze nějakými jednotlivými právy. Musíme zajistit to, aby všechny naše nástroje, aby teda ve všech nástrojích, které mám k dispozici, byla zakotvená rovnost mužů a žen. Proto já chci hlasovat proti tomuto článku 20. Pokud zůstane tento článek v tomto návrhu, nemohu pro něj hlasovat. Pane komisaři, na závěr bych vám ráda poděkovala za spolupráci s naším výborem v průběhu vašeho mandátu. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Guillaume per un minuto. Děkuji nyní, paní Guillaume, minuta a půl. Děkuji. Já se také připojuji k díkům, které směřují k panu Tarabelovi. Tato zpráva je velice dobrá a myslím si, že pan Tarabela eh, je úspěšný s touto zprávou, protože se mu podařilo pokrýt celou řadu témat, které se týkají rovnosti mužů a žen. Myslím, že došlo k pokroku v této oblasti, musíme to uznat, ale zároveň je zde ještě mnoho problémů. Během eh, tohoto období finanční krize mm, je to také špatné a také dochází k většímu dopadu na ženy. Dochází také ke zdvoj, k dvojí diskriminaci, protože někdy jsou ženy diskriminovány nejen, nejen kvůli tomu, že jsou ženy, ale také kvůli tomu, že patří k určité menšině. Musíme vypracovat určité soudržné indikátory, které budou platit po celé Evropě a která nám také pomůžou adaptovat opatření pro situaci v jednotlivých částech Evropské unie. Pokud chceme skutečně dosáhnout rovnosti žen a mužů, tak musíme také v celé Evropské unii zavést otcovskou dovolenou. To je velice důležité pro eh, rovné příležitosti v práci i v soukromém životě. A ještě chci říct, že ženy musí mít kontrolu nad svým vlastním tělem. A proto je důležité mít otevřený přístup jak k, k, k k antikoncepci a také k umělému přerušení těhotenství. Je mi eh, to líto, ale musím říci, že, než, že pokud nebudou eh, ženy mít tedy sexuální reprodukční práva, tak nebudou ještě plně svobodné. Děkuji nyní paní Ovír. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, nejprve chci poděkovat panu Tarabelovi. Co se týče této zprávy, tak rovnost mužů a žen není cílem, je to prostředek k tomu, abychom dosahovali ostatních cílů. Rovnost mužů a žen v každodenním životě je něco, co zajímá každého. Zajímá to muže i ženy a je to také v zájmu mužů i žen. Nejde to vyřešit nějakým jednoduchým způsobem. Je však třeba říci, že už mnoho let stále hovoříme o určitých věcech. Je nutné, abychom eh, tuto věc řešili různými způsoby a také, abychom monitorovali, jak dochází k provádění různých předpisů a opatření. Co se týče boje proti sexistickým předsudkům, tak eh, je pravda, že někde přetrvávají ještě určité středověké předsudky. Měli bychom sami jít dobrým příkladem. E, například, když zítra budeme schvalovat Evropskou komisi, tak si musíme uvědomit, že pouze třetina komisařů jsou ženy. Toto bychom měli změnit. Doufám, že příště, až, budeme, e, až zde bude nová Evropská komise, takže každá, každý členský stát e, představí dva kandidáty, jednoho muže a jednu ženu. A Eh, samozřejmě, že se nebude pak rozhodovat pouze na základě pohlaví, na základě jejich eh, kvalit. Když se podíváme na to, jaké mají ženy vzdělání, tak je vidět, že mohou zaujímat eh, i vysoké role a že se nemají čeho bát. Na, zá- na závěr chci ještě poděkovat panu Špidlovi a přeji mu hodně štěstí do budoucna. Děkuji. Nyní pan Tremopoulos. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě je správné a důležité, že máme tuto zprávu. A vidíme, že základní překážkou pro rovnoprávnost je násilí. Ale zpráva se změňuje dostatečně detailně o domácím násilí. A to je fenomén, který bohužel narůstá. Například v Řecku jsme měli během roku a půl 35 vražd, ke kterým došlo mezi manželi. A ženy, které jsou oběťmi týrání, nemají dostatečnou podporu. Proto je důležité, aby členské státy zakládaly odpovídající zařízení, kam se žena bude moci uchýlit, kde dostane psychologickou a další podporu a bude se o ní starat kvalifikovaný personál. Důležité je, abychom tedy vyřešili ještě celou řadu těch sporných otázek a uzavřeli mezery v legislativě. Rovněž potřebujeme odpodající sexuální výchovu ve školách, která by také zohledňovala rovnost žen a mužů. A vykořesňovala sociální stereotypy. Děkuji a slovo má pan Paska na jednu minutu. Děkuji. Chtěl bych pouze říci, že je správné, že se Evropský parlament zabývá rovností žen a mužů, ale nemohu se obránit dojmu, že naše evropská politika trpí těžkou, ale opravdu těžkou schizofrenii. Rád bych citoval z jedné eh, agenturní zprávy, která je velice aktuální. 16-letou Mediu Milionů z města Katar v turecké provincii pochovala její rodina zaživa v kurníku nedaleko rodinného domku. Policie ji našla zahrabanou dva metry pod zemí. Při pitvě se zjistilo, že děvče mělo ve střevech a v žaludku velké množství zeminy. Otec děvčete se k činu přiznal a řekl, že zahrabal dívku proto, protože dívka měla mezi kamarády i chlapce. Vážení přátelé, tímto způsobem se vraždí v Turecku ženy i například kvůli tomu, že hovořili s cizím mužem. Pokud myslíme tedy naši evropskou politiku vážně, jak vůbec můžeme uvažovat o tom, že země, která má takovýto přístup k rovnosti pohlaví, může být někdy součástí civilizované Evropy. Rovnost pohlaví se týká také právu na život. Týká se lidské důstojnosti a tyto věci jsou ženám v některých sousedských zemích Evropské unie i nadále upírány. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo paní Stase na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Nyní hovoříme o zprávě o následných krocích, které se budou týkat rovnosti žen a mužů v Evropské unii. Ve zprávě ale jedna důležitá věc, věc chybí a totiž, že v evropské muslimské společnosti jsou velké rozdíly mezi ženami a muži. Žena je podrobena muži v islámu, žena nemá přístup ke vzdělávání, ženy musí nosit eh, šátek či dokonce burku a tím se stížují jejich šance na získání pracovního místa. Myslím si tedy, že by se Evropská unie neměla zasazovat za právo na burku, ale naopak za právo na to burku nenosit. Paní předsedkyně, je důležité učinit něco, nějakým způsobem zakročit proti tomuto skandálnímu podrobování žen. Ženy mají právo na svobodné studium, na svobodnou práci, aniž by se museli obávat islámu, který je izoluje. Moje strana z tohoto důvodu tuto zprávu nepodpoří, protože zpráva nesmiňuje ty nejdůležitější body a z našeho pohledu je to velká hanba. Děkuji nyní má slovo na dvě minuty paní Klás. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Nyní opětovně zjišťujeme, že ženy v Evropě stále ještě nejsou rovnoprávné v pracovním životě. Máme zde e, zaměstnanost e, ve výši 57% v roce 2008. Ženy jsou vysoce kvalifikované, ovšem podíl žen na pracovním trhu se nezvyšuje. A přitom se neustále zvyšuje podíl studentek eh, v odpovídajících oblastech, například v ekonomických studiích, ve společenských studiích. Velké procento žen stále ještě pracuje na částečný úvazek, je to čtyřikrát více. Ženy průměru vydělávají o 17,4 méně než muži, jsou ohroženy mnohem více chudobou než muži a to zejména ve stáří. My to chceme změnit. Chceme, aby tedy ženy pracovaly, aby se účastnily hospodářského života. Chceme, aby existovala rodičovská dovolená, ale Čí, co dosahujeme? Dosahujeme tím toho, že ženy jsou tímto způsobem příliš drahé a nikdo je nezaměstná. Nedoprovnávnost eh, má svůj základ v tom, že žena není dostatečně usnávána. Pane komisaři, vy jste řekl, že chcete udělat jakousi analýzu užitku a nákladu takovýchto opatření, ale já si myslím, že to zaplatit nelze. My přeci dobře víme, že ženy a muži by se velice rádi rozhodli pro rodičovství, pokud by to neznamenalo přerušení v jejich kariéře. V dnešní době, kdo má děti, tak přispívá velice významným způsobem do naší společnosti. A proto je důležité, aby se ekonomický sektor angažoval v této oblasti. Potřebujeme tedy větší podporu z ekonomického sektoru a ne tolik nějakou observatoř. Děkujeme paní a půl minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vidíme, že ekonomická krize způsobila veliké problémy, vidíme, že ženy jsou postiženy ztrátou práce, vidíme zde různá úsporná opatření, která jsou zaváděna. A tím vším se musíme zabývat v oblasti rovnosti mezi muži a ženami. Protože tato politika, tento přístup může mít závažné socioekonomické dopady v rámci celé Evropské unie. Myslím si, že čelíme obrovské výzvě zde v Evropské unii i na straně členských států, pokud chceme zvýšit naši konkurenceschopnost na mezinárodní scéně. Musíme si uvědomit, to, že mainstream v této oblasti, genderové oblasti, by měl být, by měl být uplatňován ve všech oblastech. Proto si myslím, že je na čase, abychom zvýšili naše úsilí a zajistili to, že budeme bojovat opravdu proti násilí páchanému na ženám, že budeme bojovat proti nerovnosti v oblasti platů, v oblasti chudoby, která postihuje ženy a rovněž, abychom zajistili rovnováhu mezi pracovním, profesionálním a osobním životem žen. Měli bychom podporovat naše ženy, pracující ženy a zároveň poskytnout větší podporu ženám, které sami vychovávají děti a ženám s postižením. Proto je velice důležité, aby legislativa v této oblasti opravdu byla funkční. Děkujeme. Nyní paní Herš, jedna minuta. Děkuji. Máme Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a ženy bohužel jsou mnohem více ohroženy chudobou než muži. Je to celá řada aspektů. Jednak si dívky vybírají povolání, které nejsou tak dobře placená jako ostatní povolání. Potom je to ta věc, kdy žena má dítě a může pracovat pouze na částečný úvazek. A ještě se k tomu přidávají další věci, jako například, že ženy pečují o své staré rodiče či prarodiče. Toto vše vede k tomu, že se ženy nemohou vrátit eh, do pracovního trhu. A v konečném důsledku to vede k tomu, že profesní kariéra ženy postupuje vždy ve velice pomalými, malými krůčky a vede to potom ve stáří k tomu, že ženy mají mnohem nižší důchody. V této zprávě to zmiňujeme. Důležité je také říci, že máme již celou řadu legislativních oblastí, Ženy mají celou řadu šancí, ale stále je nevyužívají. Je důležité podporovat ohlodnost dívek, například v tom smyslu, aby se rozhodovali i pro jiné než typicky ženské obory, například aby studovali nějaký technický obor. Když se na to podíváme, zde máme nyní přítomno dvě třetiny žen, jedno třetiny mužů. A já si myslím, že i toto je něco, kde bychom měli pokročit. Měli bychom přimět muže, přisvědčit muže k tomu, aby se i oni zasazovali o tuto oblast. Děkuji. Děkujeme. Slovo dostává nyní paní Škrydlevská dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. ve zprávě pana Tarabely nacházíme mnoho velice důležitých informací, které se dotýkají aktivit na straně komise i členských států v oblasti nerovnosti mezi muži a ženami. Hovoří se zde o tom, že musíme snížit eh, rozdíl v odměňování. Ženy, které pracují například v malých eh, rodinných podnicích nejsou chráněny sociálním zajištěním, dokonce se jejich práce nepočítá ani do práv na získání penze. Zároveň bychom se měli snažit o integraci žen na pracovní, do pracovního trhu. I po mateřské dovolené nebo po té, co se věnují starším a rodinným příslušníkům. Měli bychom pomáhat mladým ženám nebo ženám, které se vůbec eh, mladým ženám, které zahájí kariéru a které se snaží o podnikání ve svých aktivitách. Hovoříme zde rovněž o situaci starších žen, žen s postižením nebo žen, které eh, pečují o závislé osoby. Ovšem je zde i několik redundantních informací o reproduktivním zdraví, o reprodukčním zdraví a rovněž informace, které se dotýkají umělého přerušení těhotenství. Rozhodnutí ohledně této oblasti je v rukách, mělo by být v rukách členských států. Rovné zacházení mezi muži a ženami bychom proto neměli směšovat s těmito rozhodnutími, které se dotýkají sexuálního života žen a mužů, protože tím snižujeme hodnotu této zprávy. La parola all'onorevole Blinkevičute. Per... Děkuji. Nyní paní Blinkevičete, jedna minuta a půl. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Tato zpráva je velice důležitá. Musíme investovat do sociální infrastruktury, musíme vytvořit podmínky pro rovné zacházení mezi muži a ženami. V současné období jsme téměř splnili Lisabonské cíle, které se dotýkají zaměstnanosti žen pro rok 2010. Ovšem vidíme zde rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A právě z tohoto důvodu by měla komise udělat všechno proto, abychom aby tato směrnice, která se dotýká rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, byla aplikována. Vidíme zde veliké rozdíly mezi platy, mezi odměňováním mezi muži a ženami a právě proto bychom se měli opravdu snažit o uplatňování zásady stejná, stejný plán za stejnou práci. Měli bychom zrevidovat legislativu na tomto poli. Je důležité podpořit rovněž zapojení nebo rozdělení domácích prací mezi muži, ženami, tak aby došlo k rozdělení nejenom pracovního, ale i domácích, domácích povinností. Dále bychom měli posílit všechna zařízení, která se dotýkají péče o děti a zároveň oblast, která se dotýká otcovské dovolené, ještě nebyla vyřešena. Potřebujeme nalézt, potřebujeme přijmout směrnici i na tomto poli. Pokud je o novou strategii Evropské unie až do roku 2020. Mám pocit, že dimenze rovnosti mužů a žen se jaksi vytratila z této strategie, i když podle mého názoru by měla být součástí této strategie. Ráda bych poděkovala panu komisáři za jeho práci v této oblasti. Děkujeme, pane komisáři, a hodně zdaru do další práce. Grazie. L'onorevole Kolarska Bobinska. Děkuji nyní paní Kolarská Bobinská dvě minuty. Děkuji za slovo. V Evropě nyní dochází k různým změnám a na to také reaguje tato zpráva. Zpráva zdůrazňuje transformaci, eh, během které se ženy dostávají více na pracovní trh. Tato zpráva se soustředí na ekonomický život a je důležité, aby ženy o něm dokázaly sami rozhodovat. Je však nutné, aby měly dostatek informací. Velice často jsou to sexistické předsudky, které brání ženám e, v tomto přístupu na trh práce. E, politika zatím e, přispěla pouze málo k odstraňování těchto překážek. Je nutné bojovat s různými stereotypy a předsudky, je nutné zdůrazňovat rovnost mužů a žen. Zpráva pana Tarabely zdůrazňuje posílení všech činností a e, opatření, která k tomu mají vést. Myslím, že bychom však měli stále ještě více povzbuzovat Evropskou komisi a členské státy, aby hovořili o rovnosti mužů a žen, zejména co se týče účasti žen v politice, protože pokud se ženy účastní politického života, tak tam je, se velice často právě hovoří o otázkách, které se týkají rovnosti mužů a žen. V Polsku se o těchto otázkách hovoří a máme tam skupinu žen, které se té diskuse zúčastnily velmi aktivně. Chceme, aby e, bylo na volebních kandidátkách 50 žen a už jsme e, na jedné petici schromáždili velký počet podpisů, který e, tato petice tedy má volat po tomto větším zastoupení žen. Uvidíme, jaký bude konečný výsledek tohoto opatření. Uvidíme, zda tedy politický, za polský parlament bude hlasovat pro nebo proti. Ale vůbec to, že probíhá ta debata o větším zastoupení žen v politice, tak to je dobré a vede to k větší rovnosti mužů a žen. Proto myslím, že by se mělo více hovořit o tom, jak zapojit ženy do politického života v Evropské unii. Děkuji. Jako další paní kolegyně Sinesin na jednu minutu. E, pane předsedající, koleżanki a koledzy. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Vidíme zde článek 38 této zprávy, která hovoří o tom, že ženy by měly mít kontrolu nad svým reprodukčním zdravím, i pokud jde o přístup k k umělému přerušení těhotenství. To je velice důležité především v zemích, které mají velice přísná, restriktivní, restriktivní legislativu v této oblasti. Politická pravice v Polsku brání liberalizaci v této oblasti, pokud je o umělé přerušení těhotenství, které bylo téměř eliminováno, toto slovo z našeho jazyka. Mm, hovoří se spíše o zabíjení nenarozeného dítěte. Legální potraty se počítají pouze na stovky a neustále se vidíme snahu za, zabránit legálním potratům, dokonce tím, že by se to zakotvilo v naší ústavě. Mhm. Lidé se tváří, jako kdyby tato problematika vůbec neexistovala u nás. Ovšem Evropská unie by měla podpořit reprodukční práva všech žen v této oblasti. Děkujeme. Paní Hybnerová má rovněž dvě minuty. Hybner mu mikrofon. Paní kolegyně Hübnerová má slovo na dvě minuty. Vím, uh, že ženy představují 50 eh, populace a nesmíme mrhat jejich talenty. Neměli bychom eh, mrhat ženami, co se týče jejich zastoupení v naší ekonomice. Musíme jim dovolit, aby přispěli k evropské ekonomice a také, aby zlepšili konkurenceschopnost. Velice eh, hovoříme o rovnosti mužů a žen, ale je to pouze na papíře. Evropská komise vydala mnoho směrnic, ale výsledkem je, že stále E, ta situace není dokonalá. Pokud se podíváme na praktický, na každodenní život, ta čísla jsou jiná. Ženy jsou dobře vzdělané, mají dobré vzdělání, ale pokud e, dojde na oblast podnikání, tak tam je stále malé zastoupení žen. Také dochází k nerov... také zde je nerovnoměrné odměňování žen a mužů. Také mají ženy malý přístup například k úvěrům a e, velice často banky po nich žádají větší zajištění. Pokud, chcete, pokud si žena chce půjčit peníze, tak potřebuje mít e, nějaké zajištění. Nicméně ženy vlastní malý podíl majetku. I když mají ženy velké vzdělání, tak jsou nízce zastoupeny mezi rozhodovacími činiteli. Je důležité, abychom ženy dostali na vyšší pozice, aby mohly obhajovat svá práva. Je důležité, aby ženy byly v rozhodovacích pozicích a je důležité také, aby tam bylo určité kritické množství žen v těchto rozhodovacích orgánech. Protože pokud tam bude málo žen, tak se přizpůsobí, svým, eh, tak se přizpůsobí té mužské většině. Je také důležité, aby ženy byly více zastoupeny ve správních radách podniků. Všechny tyto změny pomohou jen málo, pokud se také nebudeme snažit odstranit překážky, které jsou eh, v životě žen, když chtějí sladit svůj pracovní a osobní život. Je důležité bojovat proti všem těmto předsudkům, jak na národní, tak na evropské úrovni. Děkuji a nyní kolega Paliadeli. Paní kolegyně Paliadeli není přítomna, takže se ke slovu dostává na dvě minuty kolega Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych se připojit k tomu, co řekli kolegyně a kolegové. Těch mužů zase nebylo zas tak málo, kteří se dnes vyjádřili a já také tedy blahopřeji našemu zpravodaji a podpořuji jakoukoliv akci, která přispěje k boji proti diskriminace všech druhů proti všech druhů diskriminaci mužů a žen. Na evropské úrovni máme směrnici z roku 2006, která zakazuje diskriminaci pohlaví a pak máme směrnici z roku 2009. Pak máme ještě vyhodnocení diskriminace mužů a žen mimo Evropskou unii z roku 2009-2010. Chci říct, že vítám jakoukoliv iniciativu ze členy Evropské unie i členských států, například poslední iniciativa francouzské vlády a prezidenta Sarkozyho, kde zakazuje nošení burky v veřejných prostorech. To je dobrá věc. My musíme opravdu odstraňovat veškeré formy diskriminace a bohužel diskriminace i nadále existuje. Například situace mladých matek, což je zvláštní skupině. Existuje zpráva komise, která se týká barcelonských cílů a péče o děti. Téměř všechny evropské matky říkají, že není že nemohou vychovávat své děti tak, jak by se přáli kvůli svému každodennímu životu. Měli bychom tedy pro tyto matky něco učinit. I to je věc, která se týká rovnosti mezi muži a ženami. Ohrožuje to totiž děti. Děti potřebují přítomnost i přítomnost jak otce, tak matky. Děkuji a další, jako další kolegyně Gurmaj na jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, evropská ekonomická krize oslabuje práva žen. V některých zemích dochází k tomu, že e, ženy jsou více zastoupeny na pracovních místech, ale musíme také dbát o jejich zdraví. Velice často jsou platy žen důležité pro rodinné hospodářství. Je nutné, aby strategie 2020 ukázala jasné odhodlání bojovat za rovnost mužů a žen. Je také nutné, aby tato strategie byla v souledu s budoucí eh, chartou práv žen. Jak řekl můj kolega Tarabela, je také důležité bojovat za sexuální a reprodukční zdraví a práva žen. Musíme poskytnout právo k informacím, které dají, které, na základě kterých se mohou ženy rozhodovat o svém zdraví. Velice také chci děkuji Poděk, také chci poděkovat panu Špidlovi za uplynulých pět let a děkuji také za jeho přínos v této problematice. Děkuji paní kolegyně a jako další kolegyně Raner na dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tomuto tématu bylo v této zajímavé diskuzi řečeno téměř vše, takže se nedovedu představit, že bych přišla s něčím naprosto novým, ale ráda bych něco takým určitým způsobem schrnula. Naším cílem by mělo být to, aby ženy nemusely neustále se rozhodovat mezi na jedné straně prací a na druhé straně rodinou. Musíme vytvořit podmínky, aby ženy takovéto rozhodnutí nemusely činit. Je důležité, aby žena mohla sehrávat na jedné straně svou úlohu jakožto žena matka a na druhé straně svou úlohu jako plnohodnotný člen hospodářského života. Měli bychom zajistit ženě, aby, když se vrátí do pracovního života, aby mohla rychle dohnat tu ztracenou dobu, kterou ztratila během mateřské dovolené. A toto by mělo být naším cílem i v dnešní hospodářsky obtížné době. A my jakožto parlament k tomu můžeme mnohé přispět. Pokud se nám toto podaří, budeme mít opravdu moderní a rovnoprávnou Evropu, která bude zohledňovat ve všech oblastech rovnoprávnost mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a jako další kolegyně Thompsonová na minutu 30 redegør på glimrende vis for de store udfordringer. Děkuji za slovo, děkuji všem kolegům a rovněž panu zpravodaji za tuto úžasnou zprávu, která poukazuje na výzvy, které před námi leží v oblasti nerovnosti mezi muži a ženami. Potřebujeme více žen v soukromých veřejných podnicích, ve finančním sektoru. Nacházíme se uprostřed finanční krize a právě proto by si myslím, že bychom měli využít veškerý talent, který máme k dispozici, pokud chceme, aby naše konkurenceschopnost rostla. Evropská unie právě z tohoto důvodu by se měla poučit na svých chybách. V roce 2002 norský minister pro finance přišel s takovou iniciativou, hovoří, která hovoří o tom, že 40 žen musí být zastoupeno ve vysokých pozicích jednotlivých podniků. Proto bychom měli využít tohoto příkladu a využít veškerých sil, abychom bojovali za dosažení těchto iniciativ v celosvětovém měřítku. Musíme se snažit o větší růst, musíme se snažit o využití veškerého potenciálu, které máme, který máme k dispozici i pomocí legislativy. Třeba podobné iniciativy nebo legislativy, jako přijalo Norsko v roce 2002. V současné době vidíme, že Norsko opravdu pokročilo na tomto poli a je mnoho žen ve vysokých pozicích. Vidíme, že i hospodářský růst je mnohem kvalitnější tam, kde je větší rovnost. Děkujeme. Děkuji a nyní kolega Kasiny na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové, zásada rovnosti mezi muži a ženami je centrálním elementem. A opravdu si to zasluhuje ústřední pozornost, protože je to v konečném důsledku také otázka humanity. Ve zprávě pana Tarabe se neustále na tuto zásadu poukazuje. Já bych chtěl zmínit dva aspekty. Rovné postavení se musí týkat opravdu všech. I těch, kteří se ještě nenarodili není tedy přijatelné, a je to v bodě 38, aby bylo umělé přerušení těhotenství pokládáno za sexuální právo ženy. To není přípustné, samozřejmě nepopírám, že je to o komplexní, velice závažné téma. Ale není možné ním zacházet lehkomyslně. Jde o to, abychom chránili život ve všech jeho stádiích. I to patří do této tematické oblasti. Ten kon- ta koncepce sexuální a reprodukční, sexuálního a reprodukčního zdraví nemá pouze fyzické, mentální, psychické elementy, ale také elementy sociální. Jde tedy o to, že sexuální chování je vždy nějakým způsobem zapojené do sociálního kontextu. Není to vždy pouze osobní problém, problém osobního svědomí. Takže já se ptám, zda je ta formulace správná. Děkuji, říká pan předsedání, se dostávám ke Catch a Jako první má slovo McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že správnou odpovědí není více legislativy, pokud nebude dostatečně prováděna legislativa, která už existuje. Za druhé, zazněl zde velice zajímavý názor, který se týká rovnosti mužů a žen. Velice často si mladé ženy myslí, že už ta bitva byla vyhraná ale měli bychom ještě více hovořit právě s mladými lidmi o tom, jak je to důležité, rovnost mužů a žen. Co se týče ekonomické krize, ano, je pravda, že na ženy dopadá, eh, pokud jsou propuštěny, ale dopadá na ně i tím, že jsou um, propouštěni jejich manželé, takže celkově je to špatné pro rodiny. Co se týče odstavce 34 a 35, tak chci říci, že souhlasím s tím, aby tedy země, které ještě neratifikovaly umluvu proti Eh, boji obchodování s lidmi, tak aby tyto země eh, eh, ratifikovali tuto zemu a že to také udělá i Irsko. Myslím si, že dalším problémem je také domácí násilí. V Irsku nedávno byl jeden velice ošklivý případ. Dále si myslím však, že co se týče toho umělého přerušení těhotenství, tak zde se jedná o otázku subsidiarity a to bychom ještě měli projednat. Děkuji. Nyní paní kolegyně Sehnalová jedna minuta vážený pane komisaři vážené kolegyně a kolegové když zhruba před sto lety probíhal zápas žen o uznání volebního práva ženy neusilovaly o privilegia ale o spravedlivé uznání svých základních občanských práv. zkusme jít touto cestou i dnes. jsem přesvědčena že prosazení žen do politického života zejména na národní úrovni napomůže skutečná volná soutěž kandidátů ve volebním souboji. v takto nastavených podmínkách ženy nepochybně eh, obstojí například v posledních parlamentních volbách v české republice by se při volné soutěži kandidátů zvýšil celkový počet zvolených poslankyň ze všech parlamentních stran z pouhých fifteen na přijatelných twenty six a obdobné výsledky nalezneme i u jiných typů voleb. ženy nemusí být v roli prosebníka pokud budou mít rovné šance prosadí se. dokud však budou volební systémy soutěží vybrané hrstky kandidátů na očekávaně volitelných místech bez reálné možnosti ostatních kandidátů či kandidátek být zvolen o rovné šance se nejedná. usilujme tedy o skutečně rovné šance pro všechny tedy i pro ženy poté nebudou kvóty zapotřebí. děkuji. Děkuji a další paní kolegyně Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nedávno jsem měla eh, přednášku v Německu o mé práci zde v Evropském parlamentu. A tam se mě jeden muž zeptal, co tomu říká váš muž? Tato otázka je mi kladena často. Ale myslím si, že v opačném případě by se nikdo muže nikdy nezeptal, a co na to říká vaše žena. I to je takový příklad rovnoprávnosti či nerovnoprávnosti. A druhý případ, e, mý přátelé, oba dva rodiče sdílí jedno povolání. A zde se toho muže také neustále ptají, že jak to, že je ochoten se starat o malé dítě, vyměňovat plenky a není to považováno jako něco normálního. A znám celou řadu případů ve firmách, kdy ženy dostávají menší platy a další případ ve firmách, kde sedí v managementu více než 30 nebo nejméně 30 žen, tak tyto firmy mají jednoznačně lepší výsledky, takže rovnoprávnost se vyplácí. Děkuji. Jako další paní kolegyně Nikolesku. Domnule președinte, este binevenită această rezoluție și mă bucur că... Děkuji. Já bych rozhodně chtěla podpořit tento návrh usnesení. Jsem velice rád, že se zde hovoří o situaci žen, které pracují v zemědělství, aniž by měly právní statut a nemají také právní jistotu. Toto má totiž důležité důsledky a je dobré, že Toto téma je jednou z priorit španělského předsednictví. Je důležité dospět na tomto poli k odpovědajícím řešením. Je důležité, aby ženy hrály také důležitou úlohu v rámci strategie EU 2020. Děkuji a jako další má slovo paní kolegyně Kádenbachová. Vážený pane předsedající, pane komisaři, Chtěla bych poděkovat kolegovi Tarabelovi. Myslím si, že těch více než 40 bodů jasně ukazuje, že téma rovnoprávnosti žen a mužů není nic, o čem bychom měli hovořit pouze hodinu, my bychom o tom mohli hovořit eh, mnoho dní. A proto bych se zmínila jenom o jednou bodu zde bylo kritizováno, že ten genderový mainstreaming v té aktuální nové Lisabonské strategii již není. Já bych chtěla říci, že by bylo opravdu dobré, kdyby komise vypracovala jakousi kapitolu o rovnoprávnosti ve své strategii EU 2020. A důležité je také to, aby členské státy přispoupily k hodnocení dopadů, protože když chceme bojovat proti stávající krizi, tak potřebujeme opatření, které zohlední specifickou situaci žen. Proto si myslím, že je důležité, aby opravdu členské státy prováděly takovéto analýzy. A dále si myslím, že ženy mají právo na své vlastní zdraví a na své vlastní tělo. Děkuji a jako další paní kolegyně Nikolaj. Domnule președinte, apreciind... Uh, Pane předsedající, k této zprávě bych chtěla říct jednu věc, chtěla bych zdůraznit následující. Myslím si, že v takové oblasti je důležitá legislativa. Proč? Protože rovnoprávnost mezi muži a ženami je základním prvkem kultury a civilizace a také úspěchu národů. Proto je důležité přistoupit k pozitivním opatřením, tak, aby tato opatření chránila eh, lidskou bytost již v nejranějším věku a aby jsme zamezovali, bylo zamezováno stereotypům. Kulturu rovnoprávnosti mezi muži a ženami musíme vytvářet již od dětství. Pokud toto nezabezpečíme, budeme i v budoucnu neustále vést ty též samé debaty a neustále pouze zjišťovat, jak nerovná je situace mezi muži a ženami. Ve znalostní společnosti, v nové ekonomice je důležité, aby taková ta diskuse diskriminace byla stále menší a v konečném důsledku zmizela. Děkuji. Děkujeme. Paní Rojtová. Dámy a pánové chci vás znovu upozornit že zastaralé barcelonské cíle na něž se tato zpráva eh, mm, odvolává jsou v rozporu s doporučením odborníků. ti totiž dokladují že nejmenší děti mám na mysli ty do těch dvou let nemají být odkládány do kolektivních zařízení a je tedy nemožné ukládat členským státům takové cíle. pro zdravý psychický vývoj kojenců a batolat je prostě zásadně důležité aby o ně celodenně pečovali matka nebo otec. E, navíc tato zpráva zasahuje do práv členských států když chce měnit jejich prorodinnou politiku. E, naším úkolem je ovšem usilovat e, o účinná evropská opatření pro boj proti obchodování s lidmi a proti násilí na ženách a také dětech. myslím ovšem nebo chci upozornit na to že tato zpráva nectí právo na život nenarozeného dítěte a považuji tuto zprávu za nevyváženou. závěrem chci ovšem poděkovat eh, komisaři špidlovi za spolupráci měli jsme na co navázat v české republice a přeji mu hodně úspěchů doma. Děkuji jako další kolegyně. Nebedaluba. Vám pěkně. Je pravda, že za posledních 30... Děkuji. Je pravda, že během posledních 30 let udělala Evropská unie mnoho pro zlepšení postavení práv žen. Největší rozdíl, který do doposud máme a který se prohlubuje, spočívá právě v odměňování žen a mužů. Ženy si vydělávají průměrně o 20% méně a přitom rozdíl v odměňování mezi ženy a muži má zásadní vliv na důchodové nároky muž a ženu. Stále častěji si zvykáme na feminizace chudoby. Rozdíly v odměňování jsou spojené s celou řadou právních, hospodářských a sociálních faktorů. Jejich rozsah je širší a netýká se to pouze problémů stejného platu za stejnou práci. Měli bychom se pokusit v rámci celoevropské odstranit předsudky, které se týkají toho, že zde existují ti, kteří nosí kalhoty a pak ti méně cenější, kteří nosí sukně. Musíme otevřeně hovořit o tématu domácího násilí a obchodu s bílým masem, které je stále tabu. A také musíme zahrnout problematiku rovnosti mužů a žen do vyučovacích procesů na základní škole. A na závěr bych chtěla se zeptat nás všech, kteří jsme zde. Jak si jak společnost ochraňuje ženu jakožto výjimečnou život, bytost nositelku života tak, že Mezinárodní den žen považujeme za socialistický přežitek? Děkuji. Děkuji. Jako další kolega Boris. Szanowny Panie Przewodniczący, cieszę się ogromnie, że mężczyźni także wypowiadają się. Děkuji, pane předsedající. Já jsem rád, že se dnes hlásí o slovo i muži, i když jsme zde v menšině. Politika rovnosti mužů a žen musí také využít nevyužitý potenciál žen. Pokud chceme přispět k dalšímu rozvoji společnosti, dochází k nerovnoměrnému postavení žen eh, v přírodních vědách. Ženy mají sice dobré vzdělání, ale mm, nejsou tak často ne, ne, nedostávají se na vyšší pozice v práci. Ženy se také často nedostávají do zastoupení ve správních radách velkých podniků. V roce 2008 mm, e, ještě nebylo, e, nebylo dosaženo této rovnosti. Ženy by měly být, mít rovné postavení i v podnikání. Chci poděkovat komisaři Špidlovi také za to, že bojuje tedy za větší e, zastoupení za, za větší zastoupení zařízení pro děti a já se také těším, že snad se budu moct užít otcovskou dovolenou. Děkuji nyní paní Tyčau. Vážený pane komisaři, Myslím si, že pro rovné postavení mezi muži a ženami potřebujeme také sladění profesního a rodinného života. Znamená to, že potřebuje mít dostatečné množství zařízení, jako například školky. Dnes existují pro školky čekací seznamy v celé Evropě. Existuje mnoho dětí, které vůbec žádné místo ve školce nedostanou, protože prostě není dostatek takovýchto míst k dispozici. Proto si myslím, že kdybychom, že když investujeme jedno euro do školky, tak se nám to vrátí jakožto 6 euro investice do kompetenci dětí a proto doufám, že Evropská unie v budoucnu do této oblasti bude investovat více finančních prostředků. Chtěl bych ještě poukázat na to, že rodiny, kde dítě vychovává pouze jeden rodič, jsou touto situací postiženy opravdu závažně. Děkuji. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážení kolegové. Domnívám se, že pokud chceme dosáhnout rovnosti mužů a žen, musíme zvolit dvě klíčová řešení. Za prvé, stejný přístup k ekonomickým prostředkům a za druhé, stejné zastoupení v rozhodovacích pozicích. Je naprosto nepřijatelné, aby ta, ty, ty rozdíly mezi muži a ženami stále přetrvávaly. Co se týče e, odměny, tak je nutné, aby ženy měly stejné platy jako muži. Také je nutné zdůraznit větší e, podíl žen v e, na politickém a společenském životě. Myslím, že pokud ženy se budou více podílet na politickém, na veřejném životě, tak dojde <clears throat> k situaci, v níž eh, se také eh, ty politické plány budou více podobat tomu, co, po čem ženy tedy usi, o, o co usilují. Děkuji nyní paní Basesku în condiiile crizei economico financiare rata omajului în rândul femeilor Hospodářská finanční krize vedla k tomu, že míra nezaměstnanosti u žen stoupla o 1,6 více než u mužů. V politice je podíl žen samozřejmě také vyšší, například v Evropském parlamentu máme podíl žen, který stoupl z 31 na 37 V rumunské delegaci máme 36 žen. V Rumunsku je to poprvé, máme poprvé situaci, kdy bývalá poslankyně Evropského parlamentu se stala předsedkyní vrchní komory rumunského parlamentu. I pro mě je nyní premiérou to, že já jakožto nezávislá kandidátka jsem sama eh, dostala všechny podpisy v rámci mé volební kampaně a mohla jsem tedy kandidovat takto nezávisle. Děkujeme paní Basesku. Přednostně nejdříve ženy a nyní se dostávají ke slovu dva muži, nejprve pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o rovnosti mužů a žen. Ale většina řečníků, kteří se přihlásili o slovo, hovořili spíše o rovnosti, tedy na první místo postavili muže, hovořili o rovnosti mužů a žen. Paní Luling hovořila o tom, že určitě došlo k velkému pokroku, když porovnáme e, situaci s minulostí. Ženy dnes mají mnohé, mnohá práva, ale v mnoha zemích ještě jsou problémy, které je nutné řešit. V Evropské unii se snažíme o pokrok a Evropský parlament se také snaží bojovat o rovnost. Je nutné přinášet další legislativu, která bude usilovat o rovnost mužů a žen. Zazněl zde také argument, že je nutné mít k dispozici více informací. Já s tím souhlasím. Také je důležité, aby mladí lidé měli informace. Často uh, jsou uh, mladým lidem poskytovány škodlivé informace, zejména z televize nebo z různých médií. Uh, které mohou poškodit jejich, eh, eh, jejich názory. Děkuji za slovo a nyní ještě další řeční pan Sikeský. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Codziennego bytu rodzinie. Obvykle dochází k tomu, že v obtížných situacích eh, u udělá větší kus práce právě ženám. Ženám bychom měli proto vzdát hold eh, nejenom za to, ale i za všechny ostatní záležitosti, které se žen dotýkají. Ovšem v sociální oblasti nás čeká ještě hodně práce. To, že se budeme tvořit nějaké rozsáhlé legislativní předpisy, mm, to by mohlo být nahlíženo mm, jako jakési spochybňování celé této zásady či principu. Pokud je o rovnost mezi ženy a muži, hodně bychom mohli udělat právě pomocí vzdělání. Není zde dostatek eh, respektu vůči ženám, který bychom měli oficiálně zakotven. Měli bychom mít všechny tyto záležitosti, měly by být i součástí naší kultury.

Eh, zažil jsem již mnoho diskusí v parlamentu a tato patří eh, nepochybně k nejbohatším. myslím že se také jasně ukázalo že politika kterou formuluje evropská komise a evropa jako taková je politikou která má svůj vnitřní smysl svou vnitřní logiku a je třeba v ní pokračovat. rovnost příležitostí po mém soudu je skutečně základním elementem naší konstrukce nepochybně vychází z lidských práv a je také zřejmé že je třeba abychom ji zajistili pro všechny že není možné připustit že budou existovat ostrovy kde rovnost příležitostí nebude důsledně aplikována. politika která byla zformulována ve food v našem plánu pro rovnost po mém soudu by měla pokračovat v dalším období a stejně tak se shoduji v názoru na to že v příští strategii eh, evropa two thousand and twenty je třeba genderové otázky zesílit protože tak jak již bylo mnohokrát řečeno v diskusi a já se s tím ztotožňuji zcela moderní společnost která chce být eh, úspěšná si nemůže dovolit nevyužít svůj celý lidský potenciál. myslím si že rovnost příležitostí je pro evropu jednoznačnou konkurenční výhodou. dámy a pánové debatovalo se také o opatřeních o kulturních aspektech o zákonodárství a mnohých eh, dalších eh, ohledech této složité otázky myslím si že nemůžeme a priori k žádnému prostředku zaujmout záporné nebo kladné stanovisko. je nepochybné že je třeba důsledně aplikovat stávající legislativu o tom není pochyb a existuje tady mnoho problémů. je také ovšem zřejmé že mnohdy nová e, velmi odvážná legislativa může situaci podstatně změnit byl tady zmíněn norský případ kvót pro eh, eh, eh, správní rady velkých akciových podniků která tento zákon zjevně změnil situaci a myslím si že by bylo zajímavé prostudovat norské zkušenosti. ale přesto si myslím že důraz na plné uplatnění současně platné legislativy je něco co bychom neměli dávat do pozadí. dámy a pánové eh, jasná otázka jasný význam byl podtržen eh, rovnováze mezi rodinným a pracovním životem a myslím si že také bylo zřetelně eh, řečeno že rovnost příležitostí je záležitostí mužů i žen a žen i mužů a proto jsem velmi potěšen že na této debatě jsme se podíleli se zkušenostmi obou pohlaví tak jak si myslím že je to třeba uplatnit vždy. dámy a pánové děkuji vám za příležitost vystoupit dnes před parlamentem je to v zásadě mé poslední oficiální vystoupení v evropské unii. děkuji vám. Pane komisaři Špidlo, já bych se chtěla připojit ke slovům díky, díků, která zde padla a přeji vám vše nejlepší do vaší budoucí práce. Jako poslední má dnes slovo pan zpravodaj, pan Tarabela. Děkuji, pane předsedající. Rád bych také srdečně poděkoval panu komisaři za jeho poslední projev. My jsme se často výdali a rád bych také poděkoval i všem ostatním, kteří se podíleli na této vysoce zajímavé rozpravě. Ano, vyslechli jsme mnoho mužů. Myslím si, že více rozhodně, než je nás ve výboru pro práva žen. Tam je nás, tam jsme jenom čtyři. Nemohu reagovat na poznámky všech. Paní Luling říkala, že jsme neměli dobrou většinu při hlasování 15 ano, 5 ne. Dobrá, to je její názor. Pak bod 38, o kterém se často hovořilo, to je to reprodukční zdraví, ta sexuální reprodukční práva, antikoncepce a umělé přerušení těhotenství. Samozřejmě toto téma je jistě ožehavější o něco než ostatní témata, Opravdu je důležité zaměřit se na mladé dívky, na mladá děvčata, kteří nemají dostatek informací a proto otěhotní a pak jsou ve velice obtížné situace. A k tomuto se často přistupuje velmi proze- nedobře pokrytecky, ignorují se problémy mladých dívek a když potom eh, dojde na to, že mají malé děti, tak se to v podstatě neřeší. Pak se máme ty velké rozdíly v platech. 25 a když ještě do toho zapojíme to, jak eh, je to ovlivňováno těmi částečnými úvazky, tak samozřejmě ten problém ještě naroste. Je to tedy velice obsážné téma, bohužel nemáme zde dostatek času, hovořilo se zde o burkách, o mrzačení sexuálních orgánů a tak dále. Je samozřejmě jasné v demokracii, že toto, jsou, že toto nejsou důstojné praktiky. Není možné eh, tyto praktiky tolerovat pro pláštíkem demokracie. To rozhodně ne. Děkuji, děkuji kolegovi Tarabanovi. Tímto ukončuji rozpravu. Hlasovat se nebude zítra, ale ve středu ve 12 hodin. Další zasedání je zítra od 9 hodin do 12.30. Pořad jedna.